zvýšit eh, možnost obchodní výměny mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Děkuji vám za pozor. Děkuji, pane ministře. A eh, teď máme eh, tedy uzavřenou tuto debatu a hlasovat se bude ve dvě hodiny zítra, ve 12 hodin. A e, teď máme e, tady e, vyjádření komise a rady ke zprávě o pokroku Islandu na jeho cestě do Evropské unie z roku 2002. Já dám chviličku času radě, než tedy přeskupí své zástupce na téma Islandu. Is this a request for Catch the eye? Is that what you're doing? Okay. Okay. Uh, like I said, Iceland. Dobře, takže jak jsem říkal, teď tady máme Island zpráva o pokroku za rok 2010. Jménem rady má slovo paní Eniko Giori, pět minut. You, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Vážený pane komisaři, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, pozitivní, konstruktivní roli Evropského parlamentu považuji za velmi důležitou jak v obecné části jednání, tak i ve vztahu k přístupovým jednáním. Rozšíření Evropské unie je jednou z nejúspěšnějších politik EU a jednou z, prioritou, z priorit naší, e, našeho předsednictví. 17. července Evropská rada jednomyslně schválila, že e, Island eh, získá status eh, kandidátské země. 27. Eh, července 2010 pak bylo zahájeno jednání a v listopadu pak screeningový proces. Běží to zatím podle plánu. Příští přístupová konference je naplánována na 27. července. Tím pádem získáme příležitost drobnohledem se podívat na dosažené pokroky a doufáme, že budeme moci otevřít otevřít řadu kapitol. Jsou zde mnohé oblasti, které jsou velmi důležité a ráda bych je eh, uvedla eh, konkrétně. V hodnotící zprávě Evropská komise konstatuje, že Island plní eh, politická kritéria přistoupení a navzdory finanční a hospodářské krize, která silně postihla eh, zemi, doufáme velice, že země je připravena na přijetí opatření nutných k plnění přístupových kritérií. 14. Eh, prosince 2010 zdůraznila Rada, že demokracie demokracie na Islandu eh, působí dlouhodobě velmi dobře. Země má eh, demokratické instituce a těsné vztahy s EU. Navíc rada konstatuje, že Island je připraven na Eh, převzetí aký komunitér mm, eh, celkem dobře a eh, mm, to souvisí se skutečností, že Island je členem Evropského hospodářského prostoru, disponuje funkční, funkčním tržním hospodářstvím a určitě opět bude schopen vyrovnat se s výzvou vnitřního trhu. Další eh, postup jednání bude podmíněn tím, eh, zdali Island eh, splní předpoklady stanovené v dohodě o Evropském hospodářském prostoru a také zdali přihlédne k závěrům z července roku 2010 a odstraní případné nedostatky. Rada také poukazuje na to, že během přístupových jednání bude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 Eh, dohoda o Evropském hospodářském prostoru eh, dále eh, právním základem těchto jednání. Island byl dosud velmi konstruktivním partnerem EU i v šengenském prostoru a může také vykazovat dobré výsledky v provádění aký komunitér a rada povzbuzuje Island, aby pokračoval v této činnosti. Návrh usnesení Evropského parlamentu skýtá velmi obsáhlý obraz o dosavadních výsledcích a zatím zatím ještě nedořešených úkolů. Máme zde společný závazek, musíme vůči islandským i evropským občanům komunikovat otevřeně a korektně. Ve světle těchto aspektů bych chtěla poukázat na to, že během maďarského předsednictví v tomto ohledu ještě je hodně práce. Rozumí se samo sebou, že eh, počítáme s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu. Musíme nadále udržet tempo tempo našich prací a ještě v během tohoto stávajícího pololetí tento e, proces přidružování a eh, popohnat ku předu. Určitě eh, bude eh, přistoupení Islandu úspěšné a propůjčí zemi možnost dalšího vzestupu. Potřebujeme silnou Evropu a každý pokrok, který v tomto ohledu zaznamenáváme, je důležitý. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za Evropskou komisi má slovo pan komisař File. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Tato debata o Islandu a následující kroky v rámci přístupního procesu této země, to vše je velice aktuální. Rád bych poděkoval této sněmovně za podporu, kterou poskytuje isl- členství Islandu a chtěl bych pogratulovat vašemu zpravodaji, panu Predovi, za velice kvalitní zprávu. Usnesení Evropského parlamentu, které e, projednáváme, představuje velmi důležitý příspěvek do tohoto procesu. Poskytuje to správné sdělení o Islandu ve správné chvíli. Hmm, vyhodnocení z toho, jak Island eh, má soulad s evropským AKY, momentálně probíhá. Probíhá screening. Od listopadu 2010 už bylo projednáno 24 kapitol a proběhlo 23 bilaterálních screeningových setkání týkající se oblastí jako rybářství, zemědělství, životní prostředí, regionální politika a finanční služby. Screening představuje důležitý technický proces a v rámci jednání už bylo identifikováno několik citlivých otázek a nedořešených věcí v klíčových oblastech, které bude třeba ještě dořešit, například v oblastech jako je zemědělství, životní prostředí nebo rybolov. Ten, tato fáze vyjednavacího procesu bude dokončena v červnu. Eh, mohu vám potvrdit, že očekáváme, že jednání jako taková budou zahájena ke konci maďarského předsednictví, kdy předpokládáme, že některé kapitoly budou zahájeny na přístupové konferenci plánované na 27. června. Jedná se o ambiciozní, ovšem dosažitelný časový plán, s ohledem na to, že všechny strany jsou eh, angažovány, aby bylo dosaženo dalšího postupu. Komise je připravena zohlednit specifické aspekty Islandu a je připravena plně Eh, sledovat hlavní zásady a pravidla Evropské unie. Očekáváme, že práce proběhne v otevřeném a konstruktivním duchu, tak, aby byly nalezena řešení, která budou akceptovatelné pro obě strany. A to takovým způsobem, aby byla zohledněna dobrá míra spolupráce, která existuje mezi Evropskou unii a islandskými orgány. Jako v případě jiných přístupových jednání v minulosti lze očekávat, že se nebude jednat vždy o zcela hladký a jednoduchý proces, ale doufáme, že i s Islandem dokončíme tuto cestu úspěšně. Co se týče případu banky AirSafe, zmiňované ve vašem usnesení, tak komise přivítá co nejrychlejší řešení, které bude odpovídat zájmu všem účastněných stran. Co se týče ekonomiky, tak bankovní a fiskální konsolidace Islandu v rámci programu EMF je velmi působivá. E, přizpůsobovací program už probíhá a vláda je zasazena dále podporovat další konsolidaci. Předpokládá se, že restrukturalizace dluhu pomůže posílit nebo nastartovat ekonomické oživení. Vláda také připravuje strategii, jak postupně odstranit kontroly kapitálu. To vše by mělo přispět k lepšímu obchod, eh, podnikatelskému prostředí. Také bych rád stručně zmínil opatření v rámci programu IPA, který chceme realizovat. Celkem se předpokládá přibližný příspěvek 28 milionů na období následujících tří let, které by měly být vynaloženy na podporu administrativní kapacity a měly by pomoci Islandu připravit se na zprávu a řízení strukturálních fondů. Bylo dosaženo dobrého v pokroku v eh, dokončování národního programu IPA pro rok 2011 a byla zahájena už celá řada konkrétních aktivit v rámci programu TAJAX. Zcela sdílím názor, že je potřeba vést veřejnou debatu o přistoupení k EU, která bude založená na faktech. Je potřeba tuto debatu vést s cílem pochopit, jak fungují politiky a kroky Evropské unie a aby byly rozptýleny některé mýty. Tudíž velice vítám to, že islandské orgány už zahájily intenzivní komunikační činnost. Je povzbudivé, když slyšíme, že veřejné mínění Islandu se během posledního roku výrazně zlepšilo ve prospěch Evropské unie. A to jednak co se týče podpory pokračování přístupového procesu, tak co se týče celkového členství a imidže EU. Komise také pracuje na vlastních informačních a komunikačních činnostech tak, aby podpořila kvalitní veřejnou debatu. Delegace EU v Reykjavíku je plně funkční a aktivně se zasazuje o komunikační činnosti a také plánujeme otevření Evropského informačního centra. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, já se velice těším na to nadcházející screeningové eh, jednání a na otevření opravdových přístupových jednání. Děkuji. Děkuji a nyní eh, promluví eh, jednotliví řečníci jménem politických skupin. Minuta a půl patří nyní panu Predovi, EPP. Děkuji, pane předsedo já eh, vítám dobrou spolupráci, kterou jsme zatím měli s radou a komisí. Eh, když eh, jsme se před devíti měsíci vyjádřili k přistoupení Islandu, tak jsme se věnovali čtyřem aspektům. Za prvé politickým kritériím. V tomto ohledu Island si vede výborně, má silnou demokratickou tradici. Navíc musíme ocenit pokrok učiněný v uplynulých pěti měsících, pokud jde o posílení soudnictví, eliminaci dominantní pozice ministra eh, spravedlnosti při jmenování soudců a posílení jejich nezávislosti. Tato eh, opatření byla skutečně implementována. Za druhé ekonomická kritéria. Jako eh, člen Evropského mm, hospodářského prostoru Island splňuje už řadu kritérií. Vítám také právní předpisy nebo novou legislativu a opatření týkající se banky ISAF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 za tři dny se bude konat eh, referendum. Za třetí eh, regionální kooperaci, to je tež důležitý aspekt. Přistoupení Islandu k EU je jedinečná příležitost, aby EU posílila svou přítomnost v oblasti arktické a zejména v arktické radě. A neposlední řadě v veřejném mínění je tež nezbytné, aby přistoupení bylo úspěšné. V tomto ohledu musíme podpořit iniciativu islandských orgánů, zahájit veřejnou debatu a Eh, vést eh, připomínkové řízení se všemi zainteresovanými stranami, zejména mm, vzhledem k tomu, že mm, průzkumy veřejného mínění eh, naznačují, že většina lidí je pro přistoupení. Pan Sasoli. Děkuji, pane předsedo. Hlasování, které proběhne zítra, představuje důležitý krok, který by měl pomoci Islandu v přistoupení do Evropské unie. Jak už řekl pan eh, kolega Preda, na Islandu bylo dosaženo už významných pokroků které by měly přispět jednak k posílení soudní, eh, nezávislosti soudnictví, a také stanovení speciálně komise, která by měla vyšetřovat ty procesy, které přispěly k pádu eh, islandského bankovního systému. Vytvoření meziparlamentní komise složené se zástupců EU e a Islandu, e, tato komise by se měla zabývat e, různými otázkami, jednak eurem a tak dále. Dále je tady také velmi citlivá otázka banky iSafe, to je velice citlivá záležitost. Příští sobotu se uskuteční referendum, kde budou Islandiané mít moci příležitost vyjádřit se v hlasování, vyjádřit svůj názor. Já jsem přesvědčen, že to bude mít velmi důležitou demokratickou hodnotu, protože tímto eh, islandský lid bude mít možnost převzít svou odpovědnost a více se zapojit do této důležité fáze vyjednování. Třeba, že první referendum eh, nemělo pozitivní výsledek, tak islandská vláda se velice angažovala a velice se snažila o to, aby lépe islandským občanům vysvětlila mm, možnost jak se zapojit. Úloha Evropy, úloha Evropské unie by v této důležité chvíli měla být taková, abychom sne snažili uh, pomoci lépe vše vysvětlit islámské společnosti. Co se týče zemědělství a rybolovu, já se domnívám, že Evropská unie a Island by se měly lépe zasadit o respektování příslušných smluv, ale zároveň, aby byly respektovány specifické aspekty Islandu a jeho hospodářství. Přístup Islandu do Evropské unie by pro uh, Evropu znamenal to, že bude zasahovat až skoro k severnímu pólu, což bude mít velmi důležité dopady v oblasti životního prostředí i vědeckého rozvoje. Evropa by tak po ukázala, že po 60 letech je stále velmi přitažlivým subjektem. Děkuji. Pan Gallagher, jednu minutu. Já s velikou radostí slyším od komise, že screening a e, přístupové kapitoly, které se týkají Islandu, které byly zahájeny v listopadu loňského roku, budou už brzy dokončeny a Island jako člen EEA e, e, měl velikou výhodu, protože už přidal významnou část AKI a také eh, jsem se dozvěděl, že 65 islandského lidu eh, stojí o to, aby tyto, tato vyjednávání pokračovala. Já využiji svou pozici předsedy JPC, eh, abych přemluvil Islandiany, aby ty transpozice neprovedly do té doby, než bude jasné, jakým způsobem dopadnou i ta zbylá jednání. A co se týče 26. a 27. Eh, eh, dojde k eh, setkání zástupců islandského parlamentu a našeho parlamentu a já musím říci, pane předsedo, že jsem zklamán, že se nepodařilo v březnu dosáhnout dohody o iSafe, co se týče, co se týče rybolovu Děkuji. Eh, eh, je, jménem zelených pan uh, Tarant, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Uh, malá země je pro Evropskou unii vždycky těžkým oříškem a co se týče Islandu, je tam otázka životního prostředí, rybolovu, ale máme na to recept a tento parlament by se k tomu mohl eh, postavit příznivě, protože k malým zemím je potřeba se chovat schovývavě. Ehm, já vždy obdivuji přístup pana Tanoka, který je principiální, co se týče eh, přijetí AKI a jak se vede Island, ale ehm, tentokrát já a eh, moje frakce ehm, nejsme pro radikální tón těchto těchto ehm, návrhů a proto bychom chtěli požádat pana zpravodaje o ehm, spíše kompromisnější přístup. A děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Tanok. Děkuji. Skupina ECR plně podporuje eh, přistoupení Islandu k EU, i když toto rozhodnutí je spíše na straně Islandu eh, v referendu. Island je malá, stabilní, bohatá demokracie, zakladající členem NATO a Rady Evropy. Eh, ekonomika je závislá zejména na ryborovu, ale také na finančních službách a tudíž je pravděpodobné, že že Island bude požadovat koncesy nebo ústupky, pokud jde o rybolov. To doufejme poskytne Spojenému království a další příležitost, aby usilovali o širší reformu eh, společné eh, politiky rybolovu. Pokud jde o odchyt eh, velryb, tak nejsem proto. Nemám ani rád byčí zápasy nebo kohoučí zápasy a tak dále. Samozřejmě je to věci národní kultury, ale pokud Island přistoupí k EU, tak podle mě musí být, mu být umožněno zachování eh, tohoto průmyslu. Eh, navíc Island by měl vrátit peníze eh, společnosti, peníze Spojenému království a Nizozemsku, které teda souvisejí se ztrátou, která těmto zemím byla způsobena bankou ISF. Děkuji. Za e- e FD pan Campbell, jedna minuta. 1. dubna Ehm, eh, v Británii to je eh, vlastně první eh, apríl, kdy si lidé za sebe vzájemně dělají legraci. Takže když vlastně se díváme na to, že Island má příští rok vstoupit do EU, tak je to jako apríl, protože víme, že 64% občanů Islandu si chce zachovat nezávislost, pouze 24% Islandianů chce postupovat v těchto přístupových ehm, rozhovorech. 60% islandských firm si je proti a Island chce, někdo říká, že Island chce bezpečnost um, eura, ale i portugalské banky uh, vlastně si nechtějí kupovat vlastní, um, vlastní obligace. Eh, Island má eh, bohatá rybolovná území, proč by se měl stát součástí ničivé společné rybolovné politiky? Eh, Island má tisíciletý parlament, eh, vyhrál eh, nebo získal cenu UNESCO za demokracii. Island, podobně jako Velká Británie, by na tom byl mnohem lépe, kdyby zůstal samostatný. O tom není pochyb. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já jsem byl trochu zmaten, co se týče toho 1. apríla. Dnes máme 6. dubna, já jsem si to právě ověřil, říká předseda ale samozřejmě si můžete vyhlásit apríla na kdy chcete. A nyní, nyní pan Griffin jednu minutu. Jak je zde zcela běžné, tato debata není vůbec propojena s realitou a vůbec ne s demokracií. Většina zde hovoří o tom, jako kdyby eh, Island byl eh, už eh, vlastně součástí černé díry Evropy a jako kdyby to byla hotová věc. Není to tak. Většina Eh, Islandianů stojí o nezávislost skoro 2 ku 1. 75% Islandianů eh, moudře nevěří Evropské unii. Jediná islandská strana, která je pro členství, eh, klesla z 80 na 18% v průzkumu veřejného mínění. Podobně je to s eurem jak Evropa stále více přechází vlastně k impériu a integraci Některé země stojí za nezávislost. Eh, můžete si blahopřát k tomuto procesu, eh, eh, k tomuto procesu rozšiřování, jak chcete, ale Island to bude stát velké peníze a děkuji. Děkuji slovo, pan Svensson, 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Island má sice malé, malý počet obyvatel, ale svým způsobem je to veliký národ. Jak už bylo řečeno, Island má velmi starou demokratickou tradici, má velmi důležitou kulturu. Je to velmi pokročilý stát, pokročilejší než celá řada našich států. Ano, došlo tam k určitým ekonomickým excesům a v důsledku toho došlo k té velké krizi v roce 2008. Nicméně, pane předsedo, je to opravdu velmi pokročilá rozvinutá země. Island je malý, ale eh, je tam tedy málo obyvatel, kteří byli ovšem postiženi tou velkou ekonomickou krizí. To všechno musíme mít eh, na paměti. Jedná se o velmi důležitou zemi s důležitou bohatou tradicí, která tvoří důležitou část arktického regionu. Je potřeba si ale uvědomit, že Islandiané jsou velmi vázáni na svůj rybolov. Představuje to nedílnou součást jejich tradice. Tato země určitě nestojí o nějaký prospekt velkého bratra. Island je stát, eh, který by měl dobře projít screeningem ze strany Evropské unie a určitě jim projde lépe, než by dnes prošlo tím screeningem celá řada současných členských zemí Evropské unie, kdyby byly tomuto screeningu nyní vystaveny. E, jestli islám vstoupí, bude to určitě snažší, než kdyby třeba vstupovalo Norsko. A já myslím, že EU by měla přijmout islám s otevřenou náručí. Děkuji. Děkuji a slovo má paní poslankyně Stiller jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. E, Zpráva o pokroku je velmi dobře koncipována. Island velmi rychle postupuje v jednotlivých přístupových eh, kapitolách a dobře splňuje jednotlivá kritéria pro přístup do Evropské unie. Co se týče speciálního vyšetřovacího výboru zaměřeného na kolaps eh, bankovního systému, toto je velmi důležité. Je potřeba, aby byli pojmenováni a označeni viníci E, této situace. Myslím, že celá řada evropských států by se tím mohla inspirovat. Jsou tady dvě důležité otázky, jednak tady iSafe a jednak makro. Doufáme, že dnes na konci tohoto týdne bude dosaženo konce této hrozné ságy. Ale je potřeba, aby bylo uskutečněno e, referendum a aby také to bylo schváleno Evropským parlamentem. Co se týče otázky e, makro, tak eh, je potřeba tomu věnovat velikou pozornost, protože rybolov je opravdu velmi důležitý a měl by tvořit důležitou součást přístupových jednání. Konečně doufám, že druhý eh, společný parlamentní výbor, který by měl proběhnout ke konci dubna, proběhne úspěšně. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Stevenson, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem šťasten, že slyším, že většina Islandianů v průzkumech veřejného mínění říká, že eh, nehodlají přistoupit k Evropské unii, protože upřímně, proč bych, eh, bychom je měli k tomu přivést? Co Um, uh, uh, uh, mohou přinést do Evropského klubu. Mají kolabující ekonomiku, um, chátrající banky, navíc jejich vulkán zaneřádil náš letecký prostor na několik dní a nyní a v roce 2005 Island Eh, vylovil eh, obrovské množství eh, teda tun ryb a co to znamená pro udržitelný chov ryb. My se pišníme udržitelným chovem ryb, ale právě toto by bylo velké poškození. Je to kriminální, je to ilegální rybolov a proto bychom v žádném případě neměli připustit, aby přistoupili k Evropské unii. Děkuji. A nyní pan Kedek, minuta a půl. Pane komisaři, pane předsedo, vážení kolegové, napřed um, dovolte to obvykle. Parlament má, má mít pouze jedno sídlo a sice Štrasburg. Uh, to mi leží na srdce. Pokud jde o otázku makrel, to je skutečně choulostivý problém um, jednání stroskotala mezi Islandem a Evropskou unii a ostrovy Feroa. Tady je zapotřebí uh, věci lépe rozdělit od roku 2010 eh, eh, požaduje Island eh, mnohem vyšší kvóty, než tomu bylo v minulosti. Tady je na místě skutečně to rozdělit lépe a také pamatovat na klimatické změny. Island kvótu navýšil o 130 tisíc tun, to znamená výše než o 600% od roku 2010 a to je víceméně nepřijatelné a bylo to provedeno unilaterálně. Je to také velmi nedobrý signál pro přístupová jednání. Toto unilaterální rozhodnutí nemůžeme akceptovat. Konflikt musí být vyřešen co nejdříve je na Islandu, aby se přizpůsobil naší politice rybolovu, a ne aby my jsme se přizpůsobili Islandu. Island hraje nebezpečnou hru, když eh, nastoluje nepřípustné podmínky, měl by být realističtější. Nikdo nechce, aby došlo k nadměrnému odlovu těchto ryb, protože by to škodilo všem a proto chci vyzvat eh, Island, aby byl flexibilnější a přístupnější v těchto jednáních a transparentnější v celé rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Máme tady čtyři řečníky, pan Kozlovský na minutu. Děkuji, paní předsedající. Já... Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát Islandu ke kandidátské pozici při členství v EU. Podle sdělení komise probíhá příprava Islandu dobře a je také v souladu s časovým harmonogramem. Ale musíme myslet na to, že podmínkou vstupu je jak závazek vlády, tak i společnosti, občanů je důležité, aby také Evrop- islandské obyvatelstvo bylo řádně informováno, protože polská zkušenost ukazuje, že jsou v této souvislosti důležité nejenom vládní kampaně, ale také kampaně na nízké, tedy místní a dalších úrovních. Děkuji. după cum am observat i în cadrul vizitei delegaiei oficiale a parlamentului european la care pane komisaři. Island investoval hodně do vzdělání vědy a výzkumu a já bych chtěl poblahopřát islandským úřadům za to, že tím podpořili cíle Lisabonské strategie, které se také účastnili přijali strategie do roku 2020 kde se zdůrazňuje význam těchto oblastí a také si stanovili další budoucí cíle. Myslím si, že pro přístup Islandu k EU to jsou důležité věci, protože <clears throat> by to mohlo velmi obohatit jednak tuto oblast vzdělávání, také obnovitelné energie a tak dále. Myslím si, že je důležité ještě zvýraznit dialog s občanskou společností a proto bych doporučoval Islandianům, aby si počkali na závěrečný výsledek vyjednávání předtím, než se k tomu vyjádří obecně. Děkuji, pan Repo, na minutu. Islandilaisten halukkuus liittyä meihin osa... Eh, vůle Islandu přistoupit k Evropské unii ukazuje, že Evropská unie je i nadále atraktivní. Evropská integrace přispívá ke stabilitě, dobré životní úrovni a bezpečnosti. Je to historie úspěchu. Země s takovou životní úrovní jako Island chce přistoupit k Evropě. Inu, hospodářská krize zde také zřejmě hraje svou roli, ovšem hospodářství není žádnou samozřejmostí, jen nezbytné pohlížet na to, jakou přidanou hodnotu Island pro Evropu znamená je třeba, aby došlo k přizpůsobení AKI. Evropská unie tím získá zemi, která možná na závěr začne také spolupracovat s NATEM. A myslím si, že to je země, která každopádně splňuje podmínky. Jsem za aktivní diskusi o vstupu. Děkuji. A na závěr má slovo eh, paní poslankyně na minutu. Při hodnocení zprávy o pokroku Islandu je třeba zohlednit několik aspektů. Island je plně funkční demokracie a země, která splňuje veškeré standardy eh, ochrany lidských práv. Island je součástí ESVA a proto v mnohých oblastí pokrytých s touto agendou je kompatibilní s AKI. Ve srovnání s dalšími kandidátskými zeměmi to dává Islandu náskok před konkurencí. Navzdory tomu, že Island má fungující tržní hospodářství, eh, k jeho slabinám nám patří finanční krize a rozvrácení finančního sektoru, eh, protože eh, ovlivnila 90 HDP a situace je alarmující. Za pozitiva v této oblasti pokládám snížení inflace, ale zároveň je třeba eh, také zmínit zvýšení nezávislosti. Já vítám rozhodnutí Islandu zabezpečit nezávislost soudců. A největším pokrokem je úrovně Islandu v oblasti školství. Island se účastní programu celoživotného vzdělávací Erasmus Mundus a Mládež v akci. Souhlasím se závěry komise, že Island je stabilní demokracie s fungujícími institucemi. Děkuji vám. A nyní požádáme pana, komi, pana uh, Fileho, aby se ujal slova, prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dnešní diskuse byla velice produktivní a také stanovila kroky, které Island musí udělat směrem k pozitivnímu dopadu a výsledkům jednání. My jsme diskutovali o návrhu usnesení a podle toho také Island splňuje na vysoké úrovni požadavky, které jsou na něj kladeny, ale musí splnit ještě celou řadu dalších požadavků. Celá řada z vás se zmínili o rybolovu, o makrelách. Tato záležitost je především v souvislosti s řízením populace makrel v těchto mořích u Islandu. My jsme zklamáni tím, že v této oblasti nedošlo k velkému pokroku. Došlo k zásadním rozporu mezi stranami, které nadále platí a to je mezi Evropské unii a Norskem na straně jedné a Farskými ostrovy a Islandem na straně druhé, pokud se týče příslušných podílů. Ta, ten, to, to moře a tento zdroj je velice důležitý pro náš rybolov a komise bude se nadále snažit hledat trvale udržitelné řešení u populace makrel. Island v současné době vstupuje do rozhodného období a jak rychle vstoupí do EU, to záleží na jeho vlastním odhodlání. Já jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k našemu společnému úsilí Island dokáže udělat pokrok směrem k EU. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za radu. Bude nyní hovořit paní Gery pět minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám za tuto zajímavou diskusi. Byly položeny mnohé otázky a tyto otázky potvrdily můj dojem, že komise opravdu bude velice citlivě s těmito otázkami zacházet. na posledním zasedání rady mezi EU a Islandem dostáváme informace z první ruky a to jsou informace od přímo islandských orgánů. V zemědělství a v rybolovu nadále existují rozporné názory a v této oblasti je situace ještě obtížná. Jsem však přesvědčená o tom, že komise se postaví k těmto otázkám transparentně. Já jsem také přesvědčena o tom, že členové Evropského parlamentu vždy budou mít informace, které budou potřebovat. Jsem velmi ráda, že v průběhu diskuse nikdo nespochybnil, že Island má demokratickou politickou kulturu a demokratické instituce. To všichni uznáváme. Já jsem také přesvědčena o tom, že Islandiané odpovědně eh, budou reagovat na to, je eh, zdali vstoupí do Evropské unie. My se do toho nebudeme měšovat. naším úkolem je umožnit tento vstup. Děkuji vám, paní ministře. Paní.